názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. Rád bych vás informoval, že ve čtvrtek eh, prezident rady s předsedou parlamentu odešlo 12 aktů přijatých podle běžného legislativního postupu podle článku 74 jednacího řádu. Názvy těchto aktů budou rovněž zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. Pan Borgecio požádal o slovo k tomuto nařízení. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes dopoledne došlo k zatčení tří osob policií. Jednalo se o e, nezávislé podpůrce v eh, naší politické strany v Benátkách. Eh, rád bych poznamenal, že se jedná o jednoznačné porušení práv občanů členských států. Děkuji vám, pane Borgecio. Eh, jak jistě víte, toto vůbec nesouvislí s pořadem jednání. Nicméně bereme vaši poznámku na vědomí. Paní Gresle, děkuji vám, pane předsedo. Já mám eh, jednu kritiku, kterou bych ráda zmínila, co se týká zprávy o absolutoriu k parlamentu. Eh, odstavec 74 eh, byl prohlášen za nepřijatelný. Jde o to, jak se předseda parlamentu Sán choval v souvislosti s aférou Dalí, kdy došlo k jednání a k navrácení těchto textů do našeho výboru s měsíčním spožděním takže eh, řečnice přerušena předsedou. Nezlobte se, paní kolegyně, paní Gresle, tyto ko- komentáře k absolutoriu jsou na místě až po zahájení diskuse o tomto bodu na dnešním pořadu jednání, takže s tím prosím počkejte do dnešního večera. No dobrá, ale snad na základě nějakého právního základu bychom si mohli určit, proč předseda něco takového dělá. Přece eh, jednací řád předpokládá pouze nepřípustnost jednotlivých pozměňovacích návrhů. Je snad možné, aby poslankyně tohoto parlamentu se dotázala na něco předsednictva parlamentu, nebo snad nikoli. Děkuji vám. Co se týče eh, právního základu eh, je to článek 20. Eh, nicméně ten komentář je skutečně na místě, až zahájíme diskusi o tomto konkrétním bodu na pořadu jednání. Teď hovoříme o změnách eh, našeho pořadu jednání. A jakmile se dostaneme k bodu absolutorium, mohou všichni prohlašovat takové komentáře, jaké budou chtít. Děkuji. Tedy Vracíme se zpět k prořadu jednání, tak jak je stanovili předsedové jednotlivých poslaneckých frakcí. Navrhujeme tyto změny. Ve středu 2.